votes. Περνάμε ψήφου. Takže, vysvětlení k návrhu rozpočtu za rok 2000, na rok 2011. Pane Fox, máte minutu. Počkejte, máme tady mnoho vysvětlení, takže musíme být velmi striktní, pokud jde o řečnickou dobu. Každého přeruším po minutě, já se omlouvám, ale tak to bude. Spok- srozumění, takže pane Fox. Minuta. Děkuji vám. Chci vysvětlit, proč jsem hlasoval proti rozpočtu na rok 2011. Hlasoval jsem proti protože v čase krácení rozpočtu, v čase úspor by měla Evropská unie dát na jeho zdrženlivost. Měli bychom snižovat naše výdaje, nikoliv je zvyšovat. Podle mě bylo ostudné, že komise nejprve, že nejprve byla navrženo zvýšení o 6% a parlament to podpořil. A my a náš premiér Cameron udělali, odvedli dobrou práci tím, že to snížili na 2,9%. Ale víme, že to byl kompromis. A není to kompromis, z kterého by byli britští konzervativci Potěšeně Já jsem eh, eh, hrdý na to, že jsem mohl hlasovat proti evropské extravaganci, proti tomuto plítvání. Děkuji je nesmírně důležité, že poprvé se parlament mohl nyní přijímat rozpočet a musíme zajistit, aby Evropská unie měla možnost zvyšovat svůj vlastní podíl, také by měl rozpočet podporovat politiku na ochranu životního prostředí, abychom mohli vzít v potaz tu, to ozeleňování ekonomiky, zelené projekty. Děkuji. Na rozdíl od předchozího řečníka, eh, pana Foxe, já si myslím, že v čase úsporných opatření, kdy vlády v Evropě i v celém světě si utahují opasky a snaží se učinit přítrž přílišným výdajům. Jak si dovolujeme vůbec žádat o navyšování příspěvku daňových poplatníků? My měli bychom mít příkladem, neměli bychom vůbec žádat o žádné zvýšení, dokonce ani zmražení. Měli bychom žádat o e, snížení evropského rozpočtu tak, aby daňoví poplatníci Evropské Eh, Unii mohli brát své politiky vážně, aby bylo jasné, že eh, s nimi soucítíme, že s nimi neseme jejich bolest a ne se chovat jako volená elita, která nevěnuje žádnou pozornost eh, lidem, kteří nás zvolili. Děkuji. Paní Jedřejevská. Není tu. Kdo? Další řečník. Rozpočtové právo je výsostným právem parlamentu a není tomu jinak ani v parlamentu evropském. Odpovědnost, důvěra, partnerství, to musí být tři nadpisy pro spolupráci mezi parlamentem, komisí a novou Evropskou radou. Eh, poradenský proces pro rozpočet 2011 nebyl eh, žádným opatřením upevňujícím důvěru. V tomto ohledu vyžaduje komisi a Evropskou radu, eh, aby respektovala práva Evropského parlamentu, protože, jak bylo řečeno, rozpočtové právo je výsostným právem Evropského parlamentu. Děkuji vám. Pan Hanan, jedna minuta. Pane předsedo, včera jsem si říkal, jestli jsem se neocitl v nějaké jiné dimenzi v 70. letech, možná ale v 70. letech 18. století. Thomas Jefferson říkal, že na takovou vzdálenost od její jejich volebního, volebních okrsků, je jasné, že musí vládnoucí vrstvy mít sklon k takové e, korupci a plítvání. To je jasné tím, že neustále rostou tato čísla navzdory e, úsilí 27 členských států učinit e, přítrž plítvání. To je situace, kdy se tady očekává, že budeme moci dále vynakládat prostředky, dále utrácet. Jediný způsob, jak to sladit s veřejným míněním, je když obnovíme rozpočtovou zodpovědnost, dáme ji zpátky národním parlamentům, kteří se musí zodpovídat svým daňovým poplatníkům, kteří jsou také jejich voliči. Děkuji. Pan Muscadini ke Gozesově zprávě. Presidente. Le agenzie, noi siamo favorevoli al provvedimento. Eh, jsme pro toto opatření a také děkujeme zpravodaji za vynikající zprávu. Žádáme také, aby <clears throat> tato práce evropských institucí zavazovala k nové disciplíně Neboť v minulosti to velice často bylo tak, že situace nebyla jasná, zejména s ohledem na finanční systém. A existovala příliš malá transparentnost a průhlednost a tyto agentury a centrální banky musí vykonávat dohled, aby ratingové agentury činily skutečně to, co dělat mají ve finančním systému, v moderním finančním systému. Musí to být agentury, které budou pro občany k užitku. Děkuji panu zpravodaji. Pan Jahr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Otázkou je, kdo bude kontrolovat kontrolní instance, protože i ve fotbalu se rozhodčí musí podrobit kontrole eh, a co platí ve fotbale, mělo by platit o to víc pro finanční trhy eh, pro posouzení eh, důvěryhodnosti a solidity finančních produktů bank, bank to je přenecháno ratingovým agenturám. Ale pakliže takové ratingové agentury si vypracují monopolní postavení a vlastně se vymknou veškeré kontrole, pak se z těchto agentur stávají božská a zbožštělá zařízení. A to nejde, již stojí v písmu svatém, nemáš kromě mě jiného Boha bohamíti a je třeba odstranit tento neblahý stav tím, aby se etablovala kontrola ratingových agentur. A myslím si, že Evropský parlament by se měl poptat, zda skutečně k tomu také došlo. Děkuji vám. Paní Jedřejevská. Ke, ke zprávě paní Jedřejevské. Děkuji vám. Pane předsedo, kolegové, hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2011 uzavírá nový postup. Byl to postup, který rozhodně nebyl jednoduchý, ale došlo ke kompromisu, vyžádalo si to oběti jak ze strany parlamentu, tak i rady. Ale podařilo se nám eh, vystříhat se toho rizika provizoria rozpočtového, což by ohrozilo evropské programy, proto jsme spokojeni ale chceme ukázat prstem na ty, kdo zodpovídají za selhání procesu ITER, kdy jsme ztratili důvěryhodnost tváří tvář našim partnerům, pokud jde o výzkum, nebudeme schopni financovat některé aktivity, které nám ukládá Lisabon. Musíme zajistit, aby všechno bylo udržitelné v příštích letech. Eh, Děkujeme. Pane Perio, jedna minuta. Zpráva Weisgeber, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že ta potřeba aktualizovat tyto systémy v oblasti meteorologie si myslím, že bude potřebovat rovněž um, uh, změnu různých směrnic, které se dotýkají této, rozpr- této rozpravy a tohoto bodu. Domnívám se, že je to první krok uh, oblasti zásadní reformy celé oblasti. To znamená bez pochyby, že bychom měli věnovat dostatečný čas i zdroje, i zdrojům této problematice ve všech členských státech, podívat se na dopad této nové legislativy na jejich stávající domácí legislativu, vzít v potaz různá opravná opatření a tak dále. Nevím, zda nová legislativa odpovídá všem novým požadavkům. Vždycky jsme měli pocit, že bychom se měli ještě zabývat vylepšením této oblasti, ovšem to, co je lepší, by nemělo být eh, nepřítelem ideálního. Děkujeme. Další kolegyně ke zprávě pana Lamasura, prosím. No. Ne? Nechcete vystoupit? Pane Mastela, jedna minuta. Děkuji za slovo pane předsedo. Lisabonská smlouva přináší, inec, přináší inovace v oblasti demokratického fungování Evropské unie. Máme zde nové instrumenty, nové nástroje, například občanská iniciativa, o které hovoříme v této zprávě. Je to občanská iniciativa, která přichází s pojmem transnárodní demokracie a zároveň Evropské unii umožňuje Ehm, takzvanou participativní demokracii, to znamená, všichni naši občané se budou moci přímo obrátit na Evropskou komisi a legislativa pomocí legislativních aktů může jednat. Právě proto podporujeme tento návrh. Domnívám se, že je zásadní, aby naši občané byli zapojeni aktivním způsobem do tvorby rozhodnutí, aby to přidalo na legitimitě našim institucím a přiblížilo instituce našim občanům. Děkujeme. Paní Bilbao, jedna minuta. Den Eh, Není zde přítomná, takže pan Junkeres, jedna minuta. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem nesmírně rád, že došlo ke schválení občanské iniciativy. Byl jsem stínovým zpravodajem ve výboru pro kulturní záležitosti, proto jsem nesmírně rád. Zároveň je mi líto, že jsme neschválili oblast, která je podle mého názoru zásadní. A to, že mladí lidé eh, například 16-letí nemají možnost podepsat té iniciativu tohoto typu. A že to není zahrnuto, eh, není zahrnuto v Lisabonské smlouvě, to diskriminace a proto jsme hlasovali proti těmto dvěma bodům. Děkujeme, pan Rodo, jedna minuta. Venstre har i dag stemt for borgerinitiativet, fordi det fremmer borgernes mulighed for deltagelse, og det gør EU langt mere tilgængeligt. Ehm, my jsme hlasovali pro tuto občanskou iniciativu, protože eh, pomůže k tomu, aby občané mohli silněji se angažovat v Evropské unii. Evropská unie byla také přístupnější. Hlasovali jsme pro jednotné podmínky, aby tento nástroj byl všude dostupný a aby mohl být jednoduše používán. Čili občané musí, se, musí pocházet minimálně ze čtvrtiny členských států a musí být minimálně sebráno jeden milion podpisů. A také tady je důležitý faktor poslanců pro správné zastoupení. A to jsou jistě správná opatření. Tyto občanské iniciativy se musí stát důležitým nástrojem. Děkuji. Arvoisa puhemies haluaisin tästä kansalaisaloitteesta sanoa muutaman sanan. On tot... Pane předsedo, pokud jde o občanskou iniciativu, je pravda, že s Lisabonskou smlouvou jsme dostali toto právo, které eh, podporuje iniciativy ze strany občanů, když milion občanů podepíše, tak komise to zvá, zváží. Je to všechno? Je to dobrá iniciativa, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to ještě posunout dál. Aby občané a aby ta par, mohli se účastnit různými způsoby, včetně voleb. Samozřejmě, že tato občanská iniciativa je něco, co může zvýšit aktivní roli občanům ale riziko je, že komise nebude na tuto iniciativu opravdu reagovat. Měli bychom občany co nejvíc podporovat. Děkuji, pan Lokegard. Ja, tak. Eh, bare som en eh, tilføjelse til, som allerede er blev sagt angående Venstres... Děkuji, pane předsedo. Eh, již tady bylo mnohé řečeno o podpoře mé strany týkající se občanské iniciativy, přesto bych rád něco připojil. Eh, podle našeho názoru je tato iniciativa nesmírně důležitá a proto se domnívám, že to musíme sledovat velice bedlivě i nadále. Eh, teď to všechno bylo stanoveno na období tří let a musíme to mít na zřeteli, musíme bedlivě sledovat, zda skutečně dojde k občanským iniciativám, či zda se to nebude použít používat k jiným účelům. Je třeba vidět, zda skutečně iniciativy od občanů přicházejí. Kromě toho doufám, že občané tyto iniciativy také budou využívat pro konstruktivní perspektivní témata. attenzione alla procedura legislativa per l'iniziativa popolare europea e sono contenta anche. Ja tedy sleduji ten legislativní postup, pokud jde o občanskou iniciativu. Jsem děčná za to, co k tomu řekla Rada a komise. A nyní se snad tedy bude moci přistoupit k prvnímu shromažďování podpisů a po té směrnici o e, pokusech na zvířatech byla nastartována přezhraniční iniciativa, která se odvolává právě na občanskou společnost a toto hnutí již sbírá podpisy takže nezbývá než vyjádřit naději, že nám to umožní zakázat pokusy na zvířatech. Je to kruté a je vědecky dokázané, že to nevede k žádným platným výsledkům. Máme daleko lepší prostředky než vyvisekce, která by se měla zakázat. Pan Fox na jednu minutu. Pane předsedo, já jsem přesvědčen, že občanská iniciativa by mohla být užitečná, neboť to občanům umožní vyslovovat se přímo a přímo oslovovat komisi. Ale otázkou je, jak na to zareaguje komise, na návrhy, které se jí nebudou líbit. Protože můžeme očekávat celé, celou řadu různých iniciativ, které budou žádat komise, aby dělala více, aby bylo více Evropy. A komise na to nepochybně zareaguje s nadšením, ale jak budou reagovat na návrhy, které budou chtít méně Evropy? Nebo aby Evropa něco dělala lépe, nebo aby méně plítvala prostředky, nebo možná nějaké prohlášení, že nikdy nebude žádná evropská daň. Mě by velice zajímalo, jak komise zareaguje na tyto návrhy. Bude je brát se stejnou úctou jako jiné, pokud bude reagovat jenom na ty návrhy, které se jí líbí, pak bude tato iniciativa k ničemu. Pan Kelly. Děkujeme, pan Kelly. Jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasovala pro doporučení i pro usnesení v tomto ohledu. Myslím si, že zpravodaj odvedl opravdu úžasnou práci zpravodajové odvedli opravdu úžasnou práci. Například pokud jde o Lisabonskou smlouvu u nás v Jersku, i když to je zatím krátké období, co, platí, co platí, vidíme že celý tento proces díky eh, zpravodajům bude zjednodušený, to znamená, bude to proces mnohem jednodušší a hlavně jsem opravdu rád, že budeme mít možnost toho panelu sedmi různých eh, zemí, tato iniciativa, která umožní opravdu obracet se na komisi a to znamená, že i zájmy našich občanů budou eh, zdůrazněny a že zamezíme nějakým pouze částečným nebo soukromým zájmům a na závěr bych rád řekl, že dobrý počátek, jak se říká u nás, je už dobrým kusem odvedené práce. Děkujeme. Paní Sinclair, jedna minuta. Děkuji, toto je opravdu ostuda demokracie. V podstatě hmm, předtím, než jsme implementovali Savonskou smlouvu, tak jsme v podstatě nechtěli vyslyšet hlas našeho lidu. Abych reagovali ještě na pana Foxe, řekněme, že komise se bude domnívat, že něco není vhodné, že se jí to nelíbí, tak to je v podstatě problém. Problém, který z toho může vyplynout, protože ten mandát v podstatě není jasný. Komise může um, klidně um, ehm, nezabý, se nemusí zabývat všemi iniciativami. Nebe, to znamená, že přání našich, našich lidí nebudou vzaty v potaz. Já, se, já volám potom, aby jsme opravdu vyslyšeli hlas lidu, protože naši lidé si toto nepřejí. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní je to pracovní program komise pro rok 2011. První řečník, ano, děkuji, pane předsedo, já to vítám. Hlasoval jsem pro tento pracovní program, protože finanční krize znamená velikou výzvu a musíme ji čelit opravdu odhodlaně. Proto přeji komisi hodně úspěchu v plnění cílu, které si stanovila. Pokud je o euro, je zásadní, pokud jde o integritu, kohezi eh, Evropské unie i s ohledem na solidaritu to, abychom opravdu takovou společnou měnu měli, abychom dělali vše pro to, abychom chránili tuto měnu. Pokud jde o pracovní místa a ekonomiku, vítám to, že v lednu 2011 Evropská komise bude připravovat takový první eh, přehled růstu. To znamená, že zanalizujeme hospodářskou situaci v Evropské unii, včetně možných eh, nevyrovnaných oblastí nebo systémových rizik. To si myslím, že je velice důležité pro udržitelnou ekonomiku. V neposlední řadě musíme si uvědomit, že máme 500 milionů lidí v naší Evropské unii. To znamená, že skutečně musíme mít i silný hlas na mezinárodní scéně a proto přeji Evropské komisi i v tomto úsilí hodně úspěchu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Klejs, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Z mnoha důvodů jsem hlasoval proti. <clears throat> Zejména zajímavý je odstavec kde členské státy podle názoru našeho parlamentu musí být zavázány k tomu, aby 0,7 HDP poskytovali na rozvojovou pomoc a komise se má starat o to, aby tento závazek byl také dodržován. Nehledě na otázku, zda rozvojová politika má vůbec nějaký smysl, je to porušení principu subsidiarity. Potom tam je také ten zvláštní odstavec 52, kde se vyžad, vyzývá komise k tomu, aby využívala ehm, pokrok v procesu rozšiřování. Jaký pokrok se má na mysli? Porušování lidských práv v Turecku, eh, nehledě na stále pokračující islamizaci? Děkuji. Ke zprávě týkající se strategie Afrika EU. Děkuji, pane předsedo. Eh, v tomto usnesení stojí jistě celá řada dobrých věcí, jako ku příkladu odsouzení eh, kriminálního Mugabe, účasti kriminálního Mugabeho na akcích jeho také se zde hovoří o e, významných zemědělských kapacitách, ale na druhé straně se musíme konečně dostat od těchto, od této nesmyslné normy 0,7%, protože miliardy rozvojové pomoci, které leta tekly do Afriky, e, vůbec zemi e, v Africe nepomohly, ale naopak je uvrhly do větší a větší bídy. Měli bychom se spíše soustředit na boj proti útěku kapitálu. Také odstavec o migraci se mi nelíbí a proto jsem hlasoval proti textu. Další, prosím. Thank you very much. Pan Kamal, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Když se podíváme na ne, nešťastný stav mnoha afrických států, tak samozřejmě, že chceme, aby Evropská unie a státy Evropské unie pomohly ale měli bychom eh, být citlivější, pokud je používání naší pomoci. Když je někde nějaká katastrofa, tak je naprosto na místě, aby z krátkodobého hlediska hrála pomoc svou roli. Ale z dlouhodobého hlediska někdy je špatně alokována. Jistě, že není správné, aby prostředky daňových poplatníků byly posílány nějakým africkým vládám, které nespravují své země rozumným způsobem a ty peníze se pak nedostanou tam, kde jsou potřeba. Nejlepší způsob, jak pomoci rozvoji, je pomoci podnikatelům chudších zemí, kteří mohou vytvářet bohatství ve svých vlastních společenstvích a kteří mohou vytáhnout své přátele a sousedy z chudoby. Zaměřme tu naší pomoc tak, aby podporovala obchod, aby to nebylo jenom vydávání peněz na pomoc. Děkuji vám. Pane předsedo, spolu s mnoha dalšími kolegy jsem se účastnil summitu AKT v Kinshase. To je údajně druhá nejhorší země na světě. Demokratická republika Kongo je druhá po Zimbabve, druhá tedy od konce. Ale oni měli své volby, kde, které se kterých se účastnilo více stran. Demokratická republika Kongo jak si koncentruje všechny ty tragédie v Afriky můžeme eh, vinit kolonialismus trošku více než v jiných zemích. Je tu eh, ta celá, to celé prokletí těch přírodních zdrojů, kdy politika je vlastně jakýsi závod o to, jak schromáždit nezasloužené bohatství. Ale pak je tu také nedostatek národní jednoty, nedostatek etnické či jazykové jednoty. Když milujete svou zemi, tak plaťte daně. To je nápis, který jsem viděl v Kinshase, nikdo to nedělá předseda Ruské rady říká, že patriotismus vede k válce. Rád bych ho ale přivedl do země, kde žádný patriotismus není, aby se podíval, přesvědčil na vlastní oči, k čemu to vede. to je vzácný okamžik, kdy se vám podařilo překročit váš čas. To je u vás eh, zřídkové. Každopádně vám blahopřeji ke všem těm dalším příležitostem, kdy opravdu skvěle dodržujete čas. Nyní pracovní program 2011, pan Sayer. Thank you very much, President. Děkuji vám. Víme samozřejmě, že hospodářská krize má veliký dopad na občany v Evropě. Chybí bezpečnost, jistoty a celá řada členských států musí eh, eh, znovu přemýšlet o nutných změnách jejich systémů. Je tomu tak, že takřka všechny státy Evropské unie jsou v této situaci. Evropský parlament Eh, ve svých třech největších politických skupinách se zasazoval o to, aby se podpořil pracovní program komise, kde se praví leco z dobrého a je nezbytné, aby státní administrativní struktury byly rovněž posíleny. Dosáhne-li se toho, bude to znamenat již první významný krok eh, směrem vpřed. A v tomto ohledu je třeba pokračovat a proto mám skutečně radost z toho, že tento návrh komise byl přijat. prezidente, la nuova architettura istituzionale. Pane předsedo, eh, eh, eh, nová architektura v Lisabonské smlouvě stanoví, že je třeba chránit základní lidská práva, protože to je základem každého právního státu v Evropské unii. Já jsem tuto zprávu podpořil, protože jsem přesvědčen o tom, že je nezbytné i v interních politikách hledět na to, aby byla skutečně základní práva chráněna. K tomu potřebujeme odpovědné mechanizmy jak na národní, tak na evropské úrovni. Nesmíme zavírat oči před porušováním lidských práv, ke kterým dochází. Lisabonská smlouva nám dává tuto možnost. Evropská unie je k tomu skutečně povolána. Vždyť jsme zakotvili listinu základních práv v naší smlouvě a proto je třeba nalézt také správnou rovnováhu mezi právy a solidaritou. Existují různá práva a ta je třeba dodržovat a také práva třetí generace. Děkuji, pan Andinora, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, Moje politická frakce se rovněž rozhodla hlasovat pro. Ovšem já jsem hlasovala pro z následujícího důvodu. Jsem přesvědčen o institucionální důležitosti této zprávy a zároveň tato zpráva přichází v čase, kdy redefinujeme určité další pravomoce Evropského parlamentu, rozšiřujeme tyto pravomoce Evropského parlamentu. Lisabonská smlouva přichází s různými změnami a proto jsme chtěli zdůraznit důležitost této problematiky, která se těší rozsáhlé podpoře v celého Evropského parlamentu. Dosáhli jsme kompromis, který nám umožňuje skutečně aplikovat Lisabonskou smlouvu. A to je v zájmu všech evropských institucí. Děkujeme. Pan Kalinovský, jedna minuta. Není zde pan Takula. Jedna minuta, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Především bych rád poděkoval kolegyni Kinga Gál za úžasnou zprávu, která se zabývá základními právami v Evropské unii za rok 2009. Ovšem toto je pouze zpráva. Nesmíme zapomínat na to, že nás čeká ještě hodně práce v Evropské unii. Bohužel základní práva nejsou implementována často v praxi pouze eh, teoreticky. Například veliká romská menšina může být právě takovým příkladem nedostatečného aplikování základních lidských práv nebo například svoboda projevu, to je zásadní problém, například eh, i v souvislosti s udělováním Sacharovy ceny. Ovšem tento nedostatek svobody projevu vidíme i v Evropské unii, například v Evropském parlamentu, kde jeden z našich kolegů musí neustále být chráněn ochrankou, protože se obával svou bezpečnost. My přece musíme bojovat se základní práva v Evropské unii, abychom se všichni těšili stejným právům. Děkuji. Děkujeme. Pani Lafan, pan La, Lafano. Pani Lafano? Já se omlouvám, říká pan předseda. Pani Lafano, děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych řekla to, že u nás rovněž dochází k neustálému porušování lidských práv, charty základních lidských práv, ehm, například AFANO, ehm, zákon, který chtěl umlčet ehm, tisk Vidíme eh, zde, že dochází k nedemokratickému volení našich eh, zástupců bez ohledu, bez ohledu na eh, touhy našich občanů. Vláda získala, opozice hlasovala pro, protože bylo řečeno, pokud je o, o vla, pro, pro, samozřejmě vy nejste součásti Eh, této problematiky v Itálii. Hovoříme zde, ale hovoříme o porušování základních lidských práv, říká řečnice. Vidíme zde korupci, vidíme zde eh, nákup hlasů a podobně, který, mm, aby hlasovali pro eh, vyslovení důvěry premiéra Berlusconiho, když se podíváme na to, jakým způsobem u nás vydávají rozsudky naše soudy. Promiňte, pane předseda, skutečně nejsem schopná za těchto podmínek pokračovat, omlouvám se toto skutečně není vhodné eh, chování, říká pan předseda. Nemáte slovo, čili opravdu nemůžete, nemůžete do toho zasahovat, nemáte slovo, nemůžete přerušovat řečnici tímto způsobem. Prosím, abyste respektovali tento projev. Máte dalších 30 vteřin, eh, vážená kolegyně, prosím, pokračujte. Eh, ano, mikrofon, prosím, prosím, aby byl zapnutý mikrofon. 9.11. Evropský parlament oslavoval den boje proti korupci. A včera náš italský parlament legalizoval korupci, legalizoval korupci našich soudů. Skutečně, říká pan předseda, toto, toto skutečně to už je naposled, říká pan předseda. Pokud ještě jednou vystoupíte a budete zasahovat do projevu, tak vás požádám, abyste opustila eh, naši míst, abyste opustila tuto místnost. Prosím, abyste už opravdu tímto způsobem nezasahovala. Paní mm, kolegyně, potřebujete více času, ukončila jste svůj projev, dobře. Děkuji, pane předsedo. Pokud ostatní nebyli schopni poslouchat můj projev, tak samozřejmě jsem ochotná to ještě jednou zopakovat. Ovšem Jinak jsem dokončila svůj příspěvek. Děkuji. Pan, další kolegyně? No, děkuji. Pane předsedo, se schválením Lisabonské smlouvy některé klíčové oblasti zlepšování životních podmínek občanů jsou eh, zakotveny jakožto uh, základní práva v listině, v listině základních lidských práv a my musíme my je musíme dodržovat, chránit, podporovat ve všech oblastech politiky každého členského státu co nejefektivněji. Máli se nám to podařit, musíme, se pos- musíme jakožto jedinci, jakožto instituce všichni usilovat o tento společný cíl. A tato směrnice je krok správným směrem. máme závazný způsob, závazný nástroj k tomu, abychom mohli zasáhnout, když dojde k porušení lidských práv. A musíme vzít potaz veškerou diskriminaci. Já dank Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, samozřejmě jsem hlasoval proti této politicko-korektní zprávě, protože jako vlámský nacionalista se domnívám, že je napřijat, nepřijatelné, aby tento parlament nacionalismus dal do stejného jmenovatele jako rasismus a xenofobii, neboť určitá národní opatření se tady mají blokovat, dokud komise nerozhodne o tom, zda tady bude muset dojít k nějakému řízení proti No, kvůli porušení práva. To znamená e, i poručníkování členských států a to je naprosto nepřijatelné. Efektivní politika e, pro řešení otázky migrantů musí řešit jednotlivé členské státy. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, v příloze k románu 1984 se hovoří o newspeaku, o tom, jak můžeme degenerovat jazyk. Třeba slovo svobodný, free, to může znamenat třeba tento pes je svobodný od blech. A to je zajímavý příklad, protože v, našem, v naší době je to přesně to, co se děje tomuto slovu. Je to um, třeba, byla to svoboda schromažďování, svoboda, eh, a teď je to, teď je to eh, třeba, eh, že jsme svobodní pracovat nebo svobodní mít nějakou péči. Takže se to přesouvá od koncepce práv, které byly zárukou osobní svobody, do jakéhosi práva, které je nárokem na všechny ostatní. A není, v Evropě není žádná krize lidských práv, ale krize demokracie. A to ne, nevyřešíme tím, že přesuneme pravomoc z volených zástupců na nějaké instituce. Děkuji. Paní Raculi. Ke zprávě Žuva. Já se omlouvám za to, co se dělo předtím, ale prostě jsou některé věci, které ne, nejsem schopna tolerovat. Ona využívá svého řečnického času k tomu, aby říkala naprosté lži ohledně toho, co se děje v Itálii. Včera eh, se konala, konalo hlasování v italském parlamentu o důvěře vládě a to byl projev demokracie, bylo to jmenovité hlasování. Eh, každopádně, pokud jde o zprávu, tak se hlasovala pro. Pan Spirilo. Pane předsedo, kolegové, i já eh, jsem přesvědčen o významu, který mohla, může reklama sehrát eh, při podpoře soutěže a konkurenceschopnosti mezi společnostmi a může vést k rozrůznění nabídky pro spotřebitele. Nyní máme přísnější pravidla pro reklamu v sektoru, který bude eh, tedy stále více Eh, invazivní skrze nové technologie a eh, spotřebitelé stále více poskytují citlivé údaje o sobě, aniž si uvědomují, jaké to může mít dopady. A z toho důvodu podporuji zprávu pana Žuvána, a také to, jakou pozornost věnuje tato zpráva zranitelným skupinám, třeba dětem, které nejsou schopni objektivně posuzovat tu nabídku a jsou obětí stále agresivnějšího násilí. Paní Pětikány, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Reklama se často využívá pro různé informace, pro naše spotřebitele a snaží se podporovat informovaný, informovanou volbu. Tato oblast samozřejmě má svůj konkrétní etický kodex. Ovšem tato praxe byla v nedávné době hmm ohrožená, snížená, což znamená, že i naše děti jsou vystaveny reklamě. A právě proto si myslím, že Evropský parlament by měl mít možnost zasáhnout do této problematiky a později bychom se měli této směrnici ještě věnovat podrobněji. Děkujeme, říká pan předseda. Další řečník. Vážený pane předsedo, reklama představuje zásadní součást našeho trhu, aby jsme zlepšili informovanost občanů. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu tato zpráva nenavrhuje novou legislativu, ani regulovanou reklamu, ani kontrol internetu. Samozřejmě, že jsou zde kampaně, abychom zvýšili povědomí, aby reklama byla odpovědná, abychom bojovali proti nešvarům v rámci reklamy a abychom respektovali osobní data a soukromí našich spotřebitelů. Proto volám potom, aby jednotlivá odvětví přistoupila k samoregulaci, k dobrovolným akcím, aby udělali, aby opravdu dělali všechno proto, aby se vyhly zavádějícím reklamám a nepravdivým reklamám, tak aby především naše děti byly, eh, byly ochráněny před reklamou, aby se nevyužívaly různí mm, Spidermeni nebo Batmani eh, v rámci reklam pro děti. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Další řečník, pan Higgins. Ms. Higgins. Pani Higgins, prosím, jedna minuta. Pan Higgins. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Musíme totiž zdůraznit eh, schopnost um, za uchovávání energie, abychom snížili spotřebu a abychom zvýšili energetickou účinnost v Evropské unii. Velice často hovoříme o obnovitelných zdrojích energií. Ovšem často zapomínáme na to, že bychom měli něco udělat i na poli spotřeby energii. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože je nesmírně důležitá a rád bych poděkoval zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Pan Rodo, jedna minuta. Thank you, Mr. President. Děkuji. To je tady zajímavý projev agresivity ze strany naší italské kolegyně tam nahoře. Minulý týden mnoho lidí jelo do Cancúnu ale přitom se nepohnuli příliš v boji proti klimatickým změnám a dnešní hlasování o energetické účinnosti už znamená krok vpřed. Jak tato zpráva správně poukazuje, energetická účinnost je eh, nejlepším způsobem a nejrychlejším způsobem, jak snížit emise CO2. Ovšem kroky, které provádí členské státy, zdaleka nestačí. Tím současným úsilím zasáhneme pouze eh, na půl cesty toho 20% snížení. Takže my potřebujeme závazné cíle. Tato zpráva eh, zahrnuje mnoha řešení, ale teď je potřeba je implementovat. Chci poděkovat panu Bensnovi, chci mu poblahopřát k jeho vynikající práci na této skvělé zprávě. Děkuji. Paní Morko, najte na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Vítám toto důležitou zprávu pro energetickou činnost. Hlasovala jsem za, protože je to nesmírně důležité nejenom z důvodu ekonomických, ale také z důvodu mm, událostí v Cancunu, kde byly nalezeny možnosti řešení a proto musíme pokračovat v práci u nás doma. Energetická účinnost je mm, jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších cest. Členské státy musí vyvinout národní plány, a je třeba získat také určitou podporu možnosti financování a proto potřebujeme dohody mezi Evropskou komisí a členskými státy. Je to významné téma pro všechny oblasti, pro dopravu, stavbe, stavebnictví, budování bytu a tak dále. E, je to výborný seznam opatření pro naši ekonomiku. Děkuji. Arvoisa puhemies, minä myös äänestin tämän Pentsenin. Děkuji. Pane předsedo, i, i, já jsem hlasoval pro tuto zprávu, která se zabývá energetickou účinností. My jsme se zavázali, že budeme se snažit uspořit maximum energie, snížit potřebu, ale když se snažíme dosáhnout těchto cílů, tak všichni se na nich musí podílet stejnou měrou. Problém zatím byl v tom, že skvělých cílů eh, máme nadbytek, ale nikdo je neuskutečňuje. Nesmí to být omezeno jen na Evropu. Mělo by to být uplatňováno globálně. A nesmí to brzdit naší konkurenceschopnost. Musíme si udržet konkurenceschopnost na světové úrovni. Musíme chránit naši konkurenční výhodu. Pani Alfáno, jedna minuta. Děkuji. Pane předsedo, myslím, že bychom neměli pokulhávat, pokud jde o řešení klimatické výzvy je jasné, že energetická účinnost má s klimatickými změnami určitou spojitost. Musíme využívat energie lépe a je to něco, co bychom měli nahlížet samostatně od ekonomického růstu, protože i tady se skýtá příležitost vytváření nových pracovních míst. Energetická účinnost skýtá příležitost do budoucna i z hlediska růstu, růstu pracovních příležitostí a doufám, že se nám podaří splnit cíle, které jsme tu stanovili. Paní Pětikajné, jedna minuta. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu. Je to ambiciozní zpráva, která představuje závazné cíle v rámci tohoto pracovního programu. Jsem nesmírně potěšena tím, jak Evropský parlament připravil naše stanovisko. můžeme bojovat proti klimatickým změnám pouze na základě stanovení mezinárodních cílů. Potřebujeme konkrétní opatření, která nám umožní dosáhnout těchto cílů. Proto musíme zlepšit energetickou účinnost a k tomu nám pomůže komplexní a zároveň závazný soubor opatření, který bude obsahovat i sankce. Tento program je dobrým krokem, na správ, dobrým krokem správným směrem. Děkuji. Kyrios, uh, are you, are you applauding me or you ask, you really ask... To znamená, vy mi tleskáte nebo žádáte o procesní poznámku no, v rámci vysvětlování, což by teda bylo opravdu velice podivné. Ale prosím, můžete. Samozřejmě vám tleskám ale je to také žádost o přihlášku k jednacímu řádu. Pane předsedo, je třeba učinit nějaká opatření. Není možné, aby někteří kolegové si tady brali právo útočit na vlády a orážet je. Ta kolegyně urazila italskou vládu, ale italská vláda včera získala při hlasování důvěru od italského parlamentu. A něco takového není možné a kolegyně zneužila svou řečnickou dobu, nevyjadřovala se ke zprávě, ale využívala řečnický čas, aby hanobila vládu Itálie. Je třeba skutečně dodržovat jednací řád řád a pakliže ne, tak já využiji jakýkoliv řečnický čas, který budu mít k dispozici proto, abych hájil svou vládu nebo abych pranířoval vládu státu jiného. Doufám, že mi budete vděční za to, že jsem vás nechal mluvit, protože to, co říkáte, vůbec nesouvisí s jednacím řádem. Já samozřejmě to zde nemám není mou povinností to monitorovat, ale aby to řekli v čase, který mají k dispozici, aby se nepřerušovali a aby to udělali opravdu klidným způsobem. Čili děkuji vám za vaši poznámku a já, pokud předsedám plenárce, budu trvat na tom, aby všichni vystupovali slušně. A aby dodrželi čas, který mají k dispozici to, co říkají zde v takovém demokratickém plénu, jako je naše, to už je jejich starost, ne moje. Pane Kelly, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo pouze několik bodů k tomuto k této problematice, pokud jde o klimatické změny. Především zdůrazňujeme obnovitelné energie, to je velice důležité, ovšem mohli bychom udělat mnohem více i v oblasti energetické účinnosti a proto vítám tuto zprávu. Především pokud jde o budovy, o veřejné budovy, dokonce i tato naše budova, je mi to líto, pane předsedo. Ale já prostě nejsem schopný pokračovat, protože za mnou se lidé hovoří velice nahlas ještě jednou, čili pokud jde o budovy, myslím si, že zde bychom mohli udělat mnohem více, především například tato konkrétní budova, dokonce i v Bruselu a jiné veřejné budovy, které by měly být energeticky účinnější. To stejné platí i v oblasti dopravy, například obrovské dýzlové eh, motory. Výrobci by měli udělat tyto motory spíše efektivnějšími. Například eh, rád bych hovořil o tom, co děláme u nás. V naší zemi máme takzvanou zelenou vlajku, protože prostřednictvím těchto, těchto eh, symbolů se právě tyto produkty dostávají k rodičům, k dětem a vysílají pozitivní signál. Děkuji, pane předsedo. Tím se dostáváme na konec vysvětlování hlasování. Milí kolegové, tím končím dnešní zasedání a uvidíme se ve tři odpoledne.